se sem nedostal žádnou žádost o změnu ani na zítřek. Co se týče středy, EKR požádalo, aby se eh, prohlášení komise a rady týkající se uplatňování článku 50 proti jednomu členskému státu dal jako první bod na odpolední rozpravu. K tomu má slovo pan poslanec Lounes. Děkuji, pane předsedo. Nejdůležitější jednání, které EU mm, zažila v celé své historii. Jednání o Brexitu jsou před námi. Potřebujeme širokou většinu, abychom měli silné, silnou pozici v jednání vůči komisi a radě. Minulý týden pan Frhovstad byl eh, jmenován, eh, z, z, eh, aby vyjednával za parlament. To bylo, toto rozhodnutí bylo přijato bez debaty, bez hlasování. A pak si e, někdo stěžuje na demokratický deficit. Pokud předseda frakce, která se nazývá liberálové a demokraté, mm, tak si e, nejsem, tak skutečně by mě zajímalo, jestli takový člověk by měl v tom jednání. Děkuji mnohokrát. Kdo by chtěl hovořit pro? Pro tuto žádost, kdo by ji podpořil? Prosím, Renáte. Pane předsedo, my bychom chtěli podpořit doporučení EKR. Já nechápu já nevěřím tomu, že konference předsedů zvolili pana Frhoštata jako vyjednavače za Evropský parlament pro Brexit. Jak je možné, že tento parlament a já jsem poslouchal řeči pana Frhovstata eh, dlouho a to není žádný přítel Británie. Naposledy, eh, když jsem tady mluvil, tak jsem říkal, že musíme být klidní, musíme eh, dosáhnout co nejlepší dohody. Jmenování pana Frhovstata to není dobré ani pro francouzské farmáře, ani pro britské výrobce automobilů. My potřebujeme co nejlepší dohodu. Prosím, zvažte jmenování pana Frhovstata ještě jednou a e, přijďte s více neutrálním kandidátem. Okamžik. Žádost zní příprava vyjednávání při uplatňování článku 50 ze strany jednoho členského státu. Bylo hezké, kdyby článek 50 byl aktivován z jednoho členského státu, ale bohužel k tomu nedošlo, takže nevím. Nevím, jak tuto žádost chcete sem teď vnést, ale proti žádosti chce hovořit pan González Pons. Prosím pěkně, pane González. Děkuji, pane předsedo. Za prvé nechápu, jestli rozprava týkající se používání článku 50 eh, má dělat pan Verhošta, také nevím, eh, proč tady se žádá o rozpravě o něčem ke všem, k čemu nedošlo. Za třetí, nemá smysl, aby britská vláda, eh, která eh, požádal o dva roky, zda bude aplikovat článek 50 nebo ne. Přece my nemůžeme vyřešit za dva dny. To je naprosto nepoměrná situace v seriózní situaci, které čelíme. Za čtvrté mi přijde frivolní v tak významné záležitosti, abychom se snažili vyšetřovat to, jak se za zády a během parlamentní diskusy. To rozhodně neodpovídá té odpovídající situaci, které čelí Evropa Evropské unii. Až eh, dospějeme k tomuto dnu bude a bude aktivovat ten článek, budeme o tom diskutovat. Myslím si, že bychom měli lépe eh, organizovat naše rozpravy. Tady chcete, aby se diskutovalo o článku 50, eh, což nikdo nechce a ve vedlejší místnosti dochází ke slyšení eventuálního komisaře Kinga. Buď jedna věc nebo druhá, ale něco jiného je protichudné. My budeme hlasovat ne. über den antrag ist die namentliche abstimmung. Ehm, ehm, mohu vás poprosit abyste eh, používali karty takže hm, pardon elektronické hlasování je otevřeno hlasovali všichni uzavírám hlasování tím zamítáme návrh. Návrh frakce SAD k prohlášení Rady a komise mm, nutnosti evropské rein, politiky pro reindustrializaci vzhledem k případům Caterpillar a Armstrong. E, toto by mělo být na pořad jednání, pak by měla následovat rezoluce na říjnové plenárce by se mělo hlasovat muselo by se tím jednání prodloužit do 24 hodin. Pan Pitela má slovo k odůvodnění. Ehm, to jste řekl správně, my máme velké obavy, co se týče devastujícího účinku ehm, na nezaměstnanost i e, krizu, krizi v Belgii i ve Francii. Tisíce a tisíce ztracených pracovních míst. O tom je nutné diskutovat v rámci všeobecnější diskuse o průmyslové krizi, která probíhá v Evropě a o politikách, které Evropská unie musí přijímat, aby bojovala proti takto devastujícím účinkům. E, pan Stás se chce vyjádřit pro tento návrh. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, die zal ontstaan. 2200 jobs. V Holandsku a v dalších oblastech eh, vznikne obrovská nezaměstnanost. Tisíce pracovních míst budou ztraceny a to bude, eh, ovlivní to také i dodavatelské firmy. Mm, my víme, že Caterpillar je podnik, který má formálně zisky, stále vyplácí stále větší dividendy akcionářům a zaměstnanci jsou rukojmími. Takže tento návrh eh, frakce Sande si zaslouží podporu. Kolega Káza se chce vyjádřit proti tomuto návrhu. Toto je eh, velice nešťastná situace. My jsme se shodli, že by měla být diskuse, ale dokud nebudeme mít dostatečné informace, protože nemáme všechny informace, tak mm, by tato rezoluce neměla ehm, být přijata. My máme metody, které byly v minulosti použity, eh, co se týče Caterpillar. Myslím, že by se měl eh, udělat to tež v tomto případě. Domnívám se, že tato rezoluce eh, je tady něco proti čemu se stavíme, ale jsme pro diskusy. Pan Marias, vy jste se hlásil ještě k pořadu jednání. Pane předsedo, já chci říci, že při předchozím hlasování jsem hlasoval k EKR, ale ten systém nefungoval, takže prosím, vezměte to v úvahu. Já jsem hlasoval, ale moje karta nefungovala, takže můj pozitivní hlas pro nebyl zaznamenán, takže to chci dát na vědomí. Dobře, požádáme, aby se na to technik podíval. Teď budeme hlasovat o návrhu pana Pěteli. Kdo je pro, prosím, zvedněte ruku. My jsme žádali, aby se o rezoluci a debatě hlasovalo odděleně. Kdo je pro rezoluci a mm, pro diskusi, ne, pro diskusi, ale proti rezoluci. Takže ještě jednou, omlouvám se, budeme hlasovat ještě jednou. Takže e, návrh pana Pitery, Pitely byl nyní diskuse rezoluce v říjnu, na říjnovém zasedání. Kdo je pro tento návrh? Zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme ověřit. Otevřeme, elektronicky to ověříme. Kdo je pro? Diskuse nyní, rezoluce v říjnu. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh je přijat. Tím je prodlouženo zasedání až do půlnoci. Um, um, Rada za tuto schůzi nemůže garantovat přítomnost na středu odpoledne. A já vás prosím, aby vzhledem k počtu ministrů bylo zajištěno, aby úřadující předsednictví bylo uh, přítomno. Frakce GUE žádá na čtvrtek um, Eh, od čtvrté, přesunout eh, minimální, eh, minimální příjmu na, na, přesunout na dopoledne. Odpoledne by měla být ústní diskuse kulturního výboru. To znamená, že schůze by musela začít už v 8 hodin. Pan López má slovo. teremos na quinta-feira de manhã um importante debate. Ve čtvrtek dopoledne bude důležitá diskuse. Um, ehm, ehm, při tom, jakou máme nezaměstnanost a kolik milionů lidí mám mm, chudých, eh, by tato diskuse měla proběhnout, by neměla být eh, přesunuta na čtvrtek odpoledne. Proto chceme, aby tento bod byl přidán k diskusi o dvou, obou dokumentech na zítře. A proto ehm, téma toho kulturního výboru mm, by se mohlo projednat odpoledne. Pan Skiliotis. To je samozřejmě mm, obtížná otázka. My jsme se eh, na to dívali, na to díváme především v současné Evropě, která eh, strádá krizí, miliony pracujících pracují ve velice obtížných podmínkách. Myslím, že musíme zajistit, aby co nejvíce lidí eh, bylo přítomných té diskusi, pan Kasa. Děkuji, pane předsedo. Toto je velmi důležité téma Avšak máme mnoho důležitějších zpráv eh, v dopoledne, takže nesouhlasíme, abychom eh, přesunuli tu dopolední diskusi. Mělo by být dostatek eh, členů na odpoledne ve čtvrtek, protože čtvrtek odpoledne je den, kdy bychom my měli být přítomní zde v parlamentu a pracovat. Kde je pro návrh pana López? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to věříme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh je přijat. Takže začneme ve čtvrtek 8 hodin a změníme pořad jednání tak, aby eh, úprava minimální zde by se diskutovala 8 hodin a ústní eh, rozprava eh, kulturního výboru by byla odpoledne. Nemám tady žádné další návrhy. Panovíme. Děkuji, pane předsedo. Já chci pozornit na eh, významný den, den Evropské křesťanské solidarity před 330 lety eh, byla osvobozena Vídeň Turky, polským králem. Tím skončila islamizace a utlačování pod nadvládou Turků. Ehm, ehm, já chci Ehm, se vyslovit nebo vzdát hold těm odvážným statečným Evropanům, kteří ehm, tehdy bránili Vídeň a e, kteří si zaslouží uznání. Ich weiß zwar nicht, was das mit der Tagesordnung zu tun hatte. Nevím, jak to souvisí s pořadem jednání, ale jste seznámen s pořadem jednání. To mi neustále vyčítáte, ale teď jste to zneužil z propagandistických důvodů. Teď přejdeme k rozpravě zprávy Langen na cestě k novému spořádání energetického trhu. Pan zpravodaj má slovo. Ano